Guten Morgen. Dobré ráno. Všichni prosím zaujměte svoje místa. Tu. A chtěla bych vás všechny přivítat a přivítat členy výboru pro rozpočet. Thank you very much. Take your seats. We'll have a long vote. Prosím, posaďte se, čeká nás dlouhé hlasování, takže čím dříve začneme, tím dříve skončíme. Ještě jednou vítám všechny členy výboru pro rozpočet, stejně tak pana předsedu a pan spoluzpravodaje, pana Ešvorta. A prosím jenom na úvod e, jedno oznámení. Máme e, chybu e, na hlasovací seznamu článek 183 bod 2 to je Libe 17. Je to na straně 20 označeno minus, ale zpravodaj si tam přeje mít plus. Takže 183 bod 2, libe 17. Na hlasovacím seznamu je minus, ale zpravodaj navrhuje plus to stránkování, buď to bude stránka 19 nebo 20. Libe 17, 183, 2. Takže to je vše, co jsem chtěla předeslat. Ještě jednou děkuji všem stínovým zpravodajům, byl to obrovský kus práce. A jak víte, po hlasování začne ta opravdová práce. My jsme přijali to, co mohlo být přijato a pak tedy to následující jednání bude ještě probíhat. Děkujeme tedy ještě jednou za vaši ochotu a děkuji panu předsedovi, že bude i předsedat hlasování. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně a paní zpravodajko. Děkuji našimi, našim oběma zpravodajům, pan Ashworth a paní Kresle. Děkuji také stínovým zpravodajům za to gigantickou práci, která byla vykonána za vypracování také tohoto seznamu. To vyžadovalo prakticky celou noc. A já bych chtěl pozdravit a poděkovat spolupracovníkům ze sekretariátu, eh, kteří byli opravdu neskonale ochotní spolupracovat. Takže tento text můžeme kvalifikovat jako komplikovaný text. Cílem je zajistit zjednodušení. A doufám, že k tomuto zjednodušení přispějeme. Nejenom ve prospěch útvaru komise, ale také ve prospěch především uživatelů evropských fondů. 756 pozměňovacích návrhů bylo předloženo. Některé tyto pozměňovací návrhy byly zamítnuty, jednak proto, že svým způsobem poškozovaly naše vzájemné kompetence, anebo proto, že se jednalo o výlučné kompetence jiných výborů, které byly přitroženy na základě článku 54. Pokud naši zpravodajové nechtějí učinit nějaké prohlášení, není tomu tak, tak přejdeme k hlasování. Tak prosím, eh, zasuňte vaše karty do elektronického eh, přístroje na hlasování. Zahajujeme hlasování nyní, uděláme test. Takže hm, máme 38 hlasujících, 4 poslanci nehlasovali, 4 nehlasovali. Paní Toma se k nám připojuje. Takže, prosím, zasuňte karty. Teď je nás 39. Je tady určitá nestabilita. Ah, Teď jsme se dostali na 40. Čtyřicet jedna. bon. Teď je to v pořádku. Dobře, takže máte váš seznam. Paní Solins mění místo. Teď je to v pořádku. 211. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 363 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 364 je staženo, 365 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňující návrh číslo 4. To odpadá. 366. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 367 pro, proti, kdo se zdržel. Ověříme to, ověřujeme 367. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. A přijato 26 hlasů pro ku 14 stran 13, to odpadá. Pozměňovací návrh číslo, ne, to také odpadá. 368 je staženo. 369, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6 a 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Amplua 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 370 pro, proti, zdržel se. Ověříme. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto 24 hlasy ku 18. 371, 372, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 374 a 567 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis číslo 1 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 375 pro, proti, zdržel se, schváleno. 376 pro, proti, zdržel se, ověříme. 376. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato 28 hlasy ku 15. A zvedejte ruce, prosím. 377. A tady máme ústní pozměňovací doplněk. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 378, 373. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 379 a ústní pozměňovací návrh pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 380, ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, schváleno. 381, 382, 549, 550, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Hlasování je zahájeno. je u konce zamítnuto 23 hlasy ku 20. 383. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 384. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 385. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 581 ampula odpadlo, 582 odpadá, Libe 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 8 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 386 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 387 pro? Proti? Zdržel se? zamítnuto 389 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 6 a 3, kdo je pro, proti, zdržel se, zvedejte ruce, prosím, kdo je pro, proti, ověříme to, hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Zamítnuto 27 hlasy ku 15. 388 pro, proti, kdo se zdržel, ověříme. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Zamítnuto 27 hlasy ku 15. 391 pro. Promiňte, 390. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 390. Ověřujeme. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Zamítnuto 24 hlasy ku 18. 391 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. DV 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 392 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 395 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 394 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 393 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 396 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 397 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 398 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, je to kompromis, ověříme to. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Přijato 27 hlasy ku 15. Pozměňující návrh 402. Kdo pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní máme řadu pozměňovacích návrhů. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20. Opravuje se pan předseda 21, kde můžeme hlasovat společně ohledně těchto návrhů. Kde pro, proti? Kdo se zdržel? Přijato. 403 pro, proti zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 404, to odpadá. 405 odpadá. 22, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Ověříme. Ověřujeme návrh 22, hlasování zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijato 25 hlasy ku 17. Čtyřista pět neodpadlo, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 405. Omlouvám se, že se vracím. Takže kdo je pro 405? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 406, 407, 408, 409. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. 21 hlasy ku 21 hlasům. 23 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 410 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 411 pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 412 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 413 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 414 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 24 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 415 pro, proti, držel se, zamítnuto. 416 pro, proti, držel se, přijato. 417 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 418 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 pro, proti. Ověříme. Zahajujeme hlasování nyní. Hlasování je uzavřeno. Přijato 26 hlasy ku 16 hlasům. 26 pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to schváleno. 419 pro, proti, zdržel se ověříme. A prosím, zvedejte více ruce. Hlasujeme nyní elektronicky. Hlasování je uzavřeno. A je to přijato 25 hlasy ku 18. 27 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 420 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 28 a 421, to je identické, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 422 pro, proti, zdržel se, schváleno. 423, 424, 425, 426, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. 27, 427. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 30. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 429 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 430 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 431 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 432 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31 433 pro, proti, kdo se zdržel, ověříme. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno a je to schváleno 24 hlasy q 18. 434, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Regi 25 pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Ověřujeme pozměňovací návrh číslo 32. Hlasování je u konce. A je to schváleno. Měla jste pravdu. 33 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 435 pro. Proti. Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo schváleno. Libe 8 pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 436 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 437 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 34. To je pokryto 437, takže Libe 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 438 pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 35 pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 36 pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 37 pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 38 pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 440 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 439. Ne, to odpadá. 441 pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 442 pro. Ne, to odpadlo. 443 také odpadá. 444, 445, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 446 pro, proti. Zdržel se, zamítnuto. 447 pro, proti. Zdržel se, zamítnuto. 448 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 449 pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 450, 452 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 451 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 453 pro, proti, zdržel se, schváleno. 454 pro, proti, zdržel se, schváleno. 455 pro, proti, zdržel se, schváleno. 39 pro, proti, zdržel se, schváleno. 456 ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, schváleno. 40 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 41, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 457 odpadá, 458, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis číslo 3a. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 461 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 44 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 462, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Libe 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 45 a 463 pro, proti, zdržel se, schváleno. 465 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 464 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 466 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 467 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 468 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 469 pro, proti, zdržel se, schváleno. 46 pro, proti, zdržel se, schváleno. 471 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 472 je staženo, 473, kdo je pro, proti, drž. Kdo se zdržel, ověříme. Ověřujeme 473. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto 23 hlasy ku 20. 470 pro, proti. Kdo se zdržel, zamítnuto. Ample 5. Kdo je pro, proti. Kdo se zdržel, zamítnuto. Libe 11 pro, proti. Zdržel se, zamítnuto. 474 s ústním poznacím návrhem pro, proti. Zdržel se, přijato. 475. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 476. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 477 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 47 a 478, kdo je pro, proti, Všechny ruce se nezvedají, takže to budeme elektronicky ověřovat. Hlasování je zahájeno nyní. Hlasování je u konce. A je to přijato 27 hlasy ku 15. Dobře, zvedejte ruce. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. 49 pro proti, zdržel se, přijato. AFET 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto 28 hlasy ku 14. Děkuji vám, že zvedáte ruce. 50 pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. AFET 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 51 pro. Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 479 pro. Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 480 pro. Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 53 pro, proti, zdržel se, schváleno. 481 a je tady ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 482 ústní e, <clears throat> pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 483 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 484 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Peš 4. E, ústní pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, Peš 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 485 a Ample 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 487 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 486 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končíme. Zamítnuto 21 hlasů proti, 17 pro. Regi 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 488 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 a 489 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, Proti? Zdrželi se schváleno. 490 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Libe 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Libe 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se schváleno.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 zdrželi se, schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmdesát tři pro, proti. Já tedy nevidím moc zvednutých eh, pro, proti. A kdo se zdržel? Schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 a 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 505 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Od 79 až po 89 Máme návrhy na vypuštění, mohli bychom o tom hlasovat jednu, když dovolíte. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Schváleno. Takže teď 90 pro, proti, zdrželi se schváleno. 508 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 509 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 510 pro, proti, schváleno. 91 je pokryto, 92 a 511. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se schváleno. 512 pro, proti, zdrželi se schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se schváleno. 513 pro, proti, zdrželi se schváleno. 514 odpadá. 515 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 515 zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končíme hlasování. Schváleno. 23 hlasy proti 13. Jen prosím zvedejte důkladně ruce. 516 odpadá, 517 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, 518 pro, proti, schváleno. 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se schváleno. 519, 520 se stáhly, 104 a 105. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 521 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 522 a 523, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 524 je zastaženo, 106 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 525 je staženo, 9,6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 a 526 pro, proti, zdrželi se. Řekl bych, že je to schváleno. 528 odpadá, protože 526 bylo schváleno, DV7 a 527 pro, a pardon, odpadlo, 108 Jsou s ním návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno, 529 hlasujeme ve dvou částech. První část pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část. Pro? Proti? Schváleno. 530. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 531 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 532 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 533 pro, proti, schváleno. 534 a 535 a 36 a 37 a 38 eh, i M 7 a Regi 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109 pro, pardon, to odpadá. 539 také odpadá, tak 110 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 540 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 541 odpadá. 114 a 542. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 543 a 544 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Libe 14 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 115 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 546 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pětset čtyřicet sedm pro, proti, zdrželi se, schváleno. 548 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se schváleno 119 pro, proti, zdrželi se schváleno 551 pro, proti, zdrželi se schváleno 552 je staženo, 553 pro, proti, zdrželi se schváleno 120 pro, proti, zdrželi se schváleno 554 odpadá, 121 pro, proti, zdrželi se schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9,8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 556 pro, proti, Zdrželi se? <clears throat> Zamítnuto. 557. První část. Pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 9, 9 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 558 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 558, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 19 hlasy 560 a 559 pro, proti, zdrželi se, schváleno. DV 10. To už je pokryto. Takže 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 561 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 562 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se schváleno. 563 pro, proti, zdrželi se schváleno. 564 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Libe 15 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 565 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 566 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 568 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 569 a 570 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 571 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se schváleno. 572 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se schváleno. 911 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 573 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 575 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 574 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se. Všichni nehlasovali, tak to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 23 hlasy pro a 13 proti. DV 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 a 576 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 577 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 578 a 579 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 580 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končíme hlasování. Zamítnuto 21 hlasy proti 15. 132 pro, proti, zdrželi se schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se schváleno. 583 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se schváleno. 584 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 585 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 586 je staženo, 500, eh, pardon, 136 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 587 odpadá, 588 je staženo, 137 a 589 jsou stejné, hlasujeme obou pro, proti, zdrželi se schváleno. Libe 17, tady máme od zpravodajů plus, pro, proti, zdrželi se schváleno, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno 21 hlasy proti 15. 590 a 591 pro, proti, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 140 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 141 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 595 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 598 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9.13 pro, Omlouvám se. 599. Ano, je, to už bylo schváleno. Já se omlouvám. 9.13. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 a 600 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ample 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 601, 602, 603 jsou tím pokryty. 147. 605. 646 a 645. Můžeme hlasovat na jednou pro, proti, zdrželi se schváleno. Sto čtyřicet osm pro, proti, zdrželi se schváleno. 606 pro, proti, zdrželi se schváleno. Šestset sedm pro, proti, zdrželi se schváleno, 150 pro, proti, zdrželi se schváleno, 151 pro, proti, zdrželi se schváleno, 608 pro, proti, zdrželi se schváleno. 610 a 609 pro, proti, zdrželi se schváleno. 152 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 611 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. DV15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 612 a 613 a DV16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 614, 615 a 917 pro, proti, zdrželi se schváleno. 154 pro, proti, zdrželi se schváleno. 616 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 617 pro, proti, zdrželi se, schváleno 618 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 155 pro, proti, zdrželi se, schváleno 156 pro, proti, zdrželi se, schváleno 619 je pokryto, 620 a omlouvám se, 612. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 620 a 621. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Je tady žádost eh, o slovo? Ne, žádost o ověření. 620, 621. Zahajuji hlasování. Le scrutin est clos. Repoussé par 21 voix. Zamítnuto 21 hlasy ku 16. Regi 29. Promiňte, to bylo součástí. Ampla DIS je také pokryto, takže 622 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno 157 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 626, kdo je pro, proti, to odpadá, odpadlo to. Tak promiňte, říká pan předseda, 623, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, schváleno. 624 pro, proti, zdržel se, schváleno. 158 pro, proti, zdržel se schváleno. 625 pro, proti, zdržel se schváleno. 626, kdo je pro, proti, kdo se zdržel schváleno. 627, 628 pro, proti, zdržel se schváleno. 629 pro, proti, kdo se zdržel schváleno. 159 odpadá, 630 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 160 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 161 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 631 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 162 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 163 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 164, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 165 a 633 pro, proti, zdržel se, schváleno. 635, Regi 31 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Regi 32? Ne? 636 a Amplua 11. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Regi 32 pro. Proti? Ověříme. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali. Hlasování u konce. Takže přidáme k tomu ještě jeden hlas a je to schváleno. Regi 32. 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno. 637. To odpadlo. 638 ústní pozměňovací návrh pro, proti, schváleno. 639 a amplua 12 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 640 pro, proti, zdrželi se, přijato. 641 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdržel se, přijato. 169 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 642 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 643 pro, proti, zdrželi se, přijato. 644 pro, proti, zdrželi se, přijato. 648 pro, proti, ne, to je už staženo. Ne, není to staženo. 648. Promiňte. 448. Kdo je pro? Proti? To bylo staženo? Promiňte, říká pan předseda. Takže tento návrh byl stažen. 171, 172 pro, proti. Kdo se zdržel? Přijato 649 pro, proti. Zdržel se. Zamítnuto 173 pro, proti. Zdržel se. Přijato 650. To odpadá. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 656. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 660. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. AFET 16. Ne, promiňte, kompromis 7. Kompromis číslo 7. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. AFET 16. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. AFET 17. Pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 177. Kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 179 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Kdo se zdržel? 180, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 181, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 675, 182, no, kdo je pro? Promiňte, říká pan předseda, Můžeme hlasovat en bloc. Ne, nemůžeme. Budeme hlasovat separátně. 182, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno 183 pro, proti, zdržel se, schváleno 184 pro, proti, zdržel se. 185 je stejné hlasování, 186 stejné, 187 také, 188 identické, 189 také, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 je identické, 197, 198 je stejné, 199 také stejné, takže všechno je to schváleno. 676, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 200 pro, proti, zdržel se, schváleno. 201 pro, proti, zdržel se, schváleno. 202 pro, proti, zdržel se, schváleno. 203, 677, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 204 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 678 pro, proti, zdržel se, schváleno. 205 odpadá, 22 odpadá, 679 odpadá, 206, kdo je pro? Proti, držel se, schváleno. 207 pro, proti, kdo se zdržel, zdvihejte ruce, prosím. 207, kdo je pro? Někdo nezvedá ruce? Prosím, děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Libe 23, to odpadá. 681 odpadá. 208, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 209 a Libe 24, to je stejné. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 682 odpadá, 683, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 684 pro, proti, zdržel se, schváleno. 685 pro, proti, zdržel se, schváleno. 686 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 687 pro, proti, zdržel se, schváleno. 688 pro, proti, zdržel se, schváleno. 689 pro, proti, zdržel se, schváleno. 690 je tady ústní pozměňovací návrh paní Holmajerové a také byl to vlastně návrh pana Maňky, který byl schválen paní Holmajerovou, je to tak. Pane Maňka. Děkuji, pane předsedo. Jedno slovo po dohodě s paní Holmajer nahrazujeme. Já přečtu tu část textu, abyste věděli, o čem to je. Včasné informace a předběžný eh, eh, postup schválení odstavec 1 až 5 článku 258 má a je tu výraz only by se mělo týkat pouze rezidentních budov, takže to byl takový menší omyl. Mikrofon, prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 694, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pak tady máme pozměňovací návrhy, které vlastně jaksi porušují naši výločnou kompetenci, anebo mají co dočinění s výločnou kompetencí. Takže eh, jděte na stránku 75 nyní, prosím. Promiňte, říká pan předseda. Ne, 74. 754. Takže strana 74, úplně dole na stránce máme návrh 754. Strana 74. A pozměňovací návrh 754. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 210 pro, proti, zdržel se, schváleno. 755 pro, proti, zdržel se, schváleno. 756 pro, proti, zdržel se, schváleno. AFED 19 pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvěstě dvanáct pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní jdeme na úvodní ustanovení 213. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. Peš 1. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 215 pro, proti, zdržel se, schváleno. 216 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Tran 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 217 a AFET 1, dvě části. První část pro, proti, zdržel se. První část je zamítnuta, druhá část pro, proti, kdo se zdržel. Druhá část je schválena. 218 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. D1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 219 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 220 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 221 pro, proti, zdržel se. Ověříme. Ověřujeme návrh 221. Hlasování je zahájeno. 221. Hlasování je u konce. Zamítnuto v široké míře a prosím, zvedejte ruce. 222 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 223, 224 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 225 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 226 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. AFE 2 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 228 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 227 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Regi 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. 229 pro, proti, zdržel se, schváleno. 230 pro, proti, zdržel se, schváleno. 231 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 232 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 233 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. AFE 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. TRAN 2 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. 235 pro, proti, zdržel se, schváleno. 236 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 2 pro, proti, ověříme, ověřujeme Regi 2. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto 21 hlasem ku 16. 239. Kdo je pro? Proti? Žádné ruce nezvedáte. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jedna. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. AFE 4 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 243 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 247 pro, proti, zdrželi se, přijato. 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, máte pravdu, je to přijato, schváleno. 253, 254, 255 a pozměňovací návrh 4, regi 4. Ano, schváleno. 256. Eh, tady je mínus od zpravodaje. 256 pro, proti, ověříme. 256 ověřujeme. Všichni hlasovali? Zamítnuto 23 hlasy proti 15. 259 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 260 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 261 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 264 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 263 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 265 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 267 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 268 pro, proti, zdrželi se. Libe 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 271 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 279 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 279 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvě, libe 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FED 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Regi 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Libe 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 283 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 283 ověříme. Zahajuji hlasování. Uh-huh. Končím hlasování. Schváleno 24 proti 15. Regi 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 286 ústní návrh eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Libe 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 289 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 290 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 291 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 10 pro, proti, ověříme. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 22 hlasy proti 15. 292 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 294 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. 296 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 295 je staženo, 297 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 11 a Empl 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 299 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 301, 302 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 303 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 304 a 305 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 306 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 307 a 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 310 a 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 312 a 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 314 a 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 316 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 307, pardon, 320 pro, proti, zdrželi se, jsem to 322 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 323 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Promiňte, schváleno, opravuje se předseda. 327 a 8 a 9 a 330. A 17. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Peš 2. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 333 pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. 334 a 5 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. Regi 19 eh, pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. Regi 19 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 336 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. Regi 20 pro. Proti? zdrželi se, zamítnuto. Regi 21. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 22, o tom hlasujeme? Ano, hlasujeme. Hlasujeme o Regi 22. Pro, proti, Mně bylo řečeno, že tady je chyba, že to není výlučná pravomoc, čili máme hlasovat o Regi 22. Čili Regi 22, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Empl 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Regi 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 339 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Regi 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 345 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 346 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 347 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 349 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 356 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 357 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 358 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 359 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď návrh 3. Pro, proti, zdrželi se, je to schváleno. A nyní se dostáváme k hlasování o celém návrhu takto pozměněném. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno 29 hlasy pro ehm, a 13 se zdrželo hlasování. Blahopřeji eh, zpravodajům. A nyní se vyjádříme k tomu, zda se od, zahájí dialog. Tedy hlasujeme o návrhu komise takto pozměněném. A hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Potřebujeme většinu 36. Ano, pro mandát potřebujeme většinu 36. Pokud ne, tak nemůžeme začít. What do we vote? Nous votons sur... Nyní hlasujeme ohledně návrhu Eh, takto pozměněného tak textu, který byl předložen. Takže hlasování je zahájeno. Někteří z vás nehlasovali. Hlasování je u konce. 30 hlasů pro, jeden hlas proti a 13 hlasů se zdrželo. A nyní bychom se měli vyjádřit k mandátu. Proto, abychom zahájili vyjednávání s radou. Jedná se o to, abychom uplatili mm, pravidlo 69c, který vyžaduje většinu členů eh, našich eh, společných, tedy výborů. Takže 36 hlasů bychom měli získat proto abychom mohli zahájit vyjednávání. 40 členů eh, B, 30 kont, 7, eh, takže většina by byla získána, kdybychom získali 36 hlasů. Ty jsou nezbytné proto, abychom zahájili vyjednávání. Takže nejde o to, zda eh, jsme pro nebo proti tomuto textu. Jde o vyjednávání a mandát, takže hlasování je zahájeno nyní. Hlasování je u konce. 43 hlasů pro. Takže mandát je zajištěn. de mener eh, ce, ce vote et eh, de le conclure avant. Eh, takže předpokládali jsme, že dokončíme hlasování před 11. hodinou. To se podařilo. Děkuji vám za vaši účast. Výbor pro rozpočtovou kontrolu Drazí kolegové, jednání ještě není přerušeno eh, a bude hovořit paní Gresle. Takže 5G3 eh, je místnost, kde budeme dále pokračovat v našem jednání v rámci našeho výboru ohledně rozpočtové kontroly. Rozpočtový výbor bude zasedat v této místnosti a začne pracovat v 11 hodin. Nyní je zasedání přerušeno.